situaci v Jemenu. slovo opět má pan komisař Hán a poté zahájíme rozpravu. Tak prosím, pane komisaři. Ještě jednou děkuji, dámy a pánové. Já děkuji za tuto příležitost zde pohovořit za paní Federiku Moderinu, Mogherini na téma Jemenu. A krize v Jemenu eh, znamená, že musíme věnovat jako mezinárodní společenství situaci tam větší Eh, pozornost, protože Jemen eh, má strategickou pozici u Perského zálivu a Rudého moře a eh, navíc tedy blízko trase z, z afrického rohu do Indického oceánu. Takže zde je nebezpečí, že ta krize, která tam v tomto regionu je, může se ještě přelít dál. A navíc i Al-Qaida a, a mm, již jsou dobře etablováni a podobné organizace jsou dobře etablovány třeba v Somálii. I Daesh, tedy stát ISIS, také využil toho vakua, které tam existovalo, což je hrozba pro všechny země v tomto regionu. A je třeba, aby si místní eh, vlády zvolili spolupráci, cestu spolupráce, protože jinak jinou alternativou je pouze chaos. A 4. července to bylo 100 dní od eh, exilu pana eh, prezidenta Hadi a i od eh, eh, začátku eh, leteckých útoků proti Huty a podobným silám v Jemenu. Země čelí humanitární katastrofě. Více než 300 tisíc Jemenců bylo zabito, 40 tisíc zraněno a 80% celkové populace potřebuje humanitární pomoc a je tam skutečná potravinová krize. Jenom abyste si udělali porovnání, v Jemenu je více potřebných lidí než v celém regionu Sahelu. A pozice je jasná. Naše pozice je jasná a závěry Rady ministrů zahraničí z dubna 2015 jsou také jasné. I nedávno jsme zopakovali společné prohlášení vysoké eh, představitelky a mm, komise a mm, v tom smyslu, že není jiná cesta z krize než inkluzivní politický proces pod záštitou OSN eh, směrem k konstruktivnímu, reálnému, opravdovému dialogu mezi nesvářenými stranami. A mm, síly Huty jsou eh, loajální eh, s bývalým prezidentem Salehem a to, co tam dělají, to je nepřijatelné, to porušováním eh, pravidel OSN a Rada bezpečnosti OSN tedy vydala k tomu rezoluci 203216, kde se hovoří o tom, že je třeba na, e, vy, vyřešit e, e, tuto krizi, protože je hrozbou pro regionální stabilitu, protože jakékoliv jiné řešení ještě zavede větší nestabilitu, a, která je v podstatě tam tak etablována již v místních strukturách. Zde máme i zvláštního eh, zvláštního eh, vyslance OSN Šakera, který hm, jeho je třeba podporovat. I konzultace proběhly v Ženevě od 15. Eh, do 20. června, což může být první krok pro ten inkluzivní politický proces. I je třeba, aby i ten zvláštní vyslanec hm, měl nezbytné podmínky, které musí být vytvořeny pro to, aby skončily nepřátelské projevy, aby byl, byl nastoleno příměří a, a mm, mezi nepřátelenými silami. A e, Evropská unie apeluje na všechny strany v Jemenu, včetně na stranu Huty. A myslíme si, že to je kriticky důležité pro všechny aktéry, aby našli realistickou cestu směrem k míru, v souladu s parametry rezoluce 2216 eh, Rady bezpečnosti. Náš signál všem stranám je jasný, to znamená, je třeba, aby se zapojili do dialogu pod záštitou OSN a jednali v dobré míře. Veškeré legitimní obavy budou vzaty v potaz v tomto dialogu hm, a budou zakomponovány do té širší politické dohody. Dámy a pánové, humanitární dopad bojů a eh, to, že tam eh, již byly zcela zničeny různé služby státu, to má velký dopad především na děti a navíc to ještě zhoršuje již tak eh, špatnou humanitární situaci. I to, že E, zde cílem je civilní e, obyvatelstvo i infrastrukturu jako nemocnice, i dokonce nemocnice OSN, to je neakceptovatelné. A e, je třeba, aby humanitární pomoc skutečně se dostala k lidem v Jemenu. A Evropská unie podporuje úsilí OSN proto, aby tam, byl, aby tam bylo nastoleno humanitární příměří. Eh, takové humanitární příměří má pomoci dostat tam nezbytné dodávky humanitární pomoci, včetně paliva, potravin a základních potřeb v souladu s principy nestranosti, neutrality a nezávislosti je to, je pro tento účel zásadní, aby i komerční zásilky eh, mohly se dostat do Jemenu a aby byly přijata opatření, aby se naplnila eh, rezoluce OSN 2216 a mm, inspek- i mechanismy kontrol ze strany OSN je třeba také použít tak, aby eh, Chom eh, umožnili mm, příjezd lodí do Jemenu. A paralelně apelujeme na všechny strany, aby respektovali mezina- mezinárodní humanitární právo a eh, mezinárodní pravidla lidských práv a především chránili civilisty. Všichni by se měli vzdát eh, toho, že by cílili na eh, civilní infrastrukturu, a to především na nemocnice a hm, podobná zařízení, aby nevyužívali civilní budovy a objekty pro vojenské účely je zcela zásadní, aby všechny strany zajistily bezpečnost eh, lékařského a zdravotnického personálu a aby i umožnili projetí ambulancí, kon, podobných konvojů s pomocí eh, těm, který, kteří toto potřebují, bez jakékoliv diskriminace. ECO, tedy úřad, eh, již zmobilizoval eh, 25 milionů euro, eh, tak aby bylo možné reagovat na ty náléhavé potřeby. I jsme zintenzivnili diplomatické snahy, abychom zajistili neomezený přístup humanitárních pracovníků a pomoci, tak aby bylo možné okamžitě tam začít poskytovat pomoc. Je třeba udělat ještě více, ale mezinárodní pomoc je pouze kapkou v moři, pokud komerční zásilky nebudou moci se dostat do Jemenu mm, a pokud Mm, Jemen, pokud ty síly budou bránit jejich příjezdu. A řešení této krize musí být nakonec politické. A e, e, samozřejmě, jak běží čas, tak se zhoršuje polarizace a je zde riziko, že tento e, konflikt se bude protahovat. A Evropská unie se zavázala, že bude podporovat OSN a že bude se snažit apelovat na znesvážené strany, tak aby eh, se rychle nastolila cesta k míru. Děkuji a těším se na vaše názory. Grazie, komis- Děkuji, pane komisaři, a nyní začneme s rozpravou. A eh, co je velice důležité, zde i vítám návštěvníky v parlamentu a začneme prohlášeními za politické skupiny a slovo má paní Alio Marie. Na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, v Jemenu krystalizuje, krystalizují eh, ty tenze napětí, které existují eh, ve střed, na Středním východě a Perský záliv musí znovu nastolit strategickou stabilitu, protože nestabilita může mít dopad na celý Střední východ a na mm, blízké země Adenskému zálivu. A tato destabilizace by mohla mít i dopad na naši vlastní situaci, ať je to situace hospodářská, bezpečnostní či kulturní. Evropská unie tedy nemůže eh, se nezajímat o to, co se v této zemi děje. A eh, i když je to země málo známá, vzdálená, což dobře vím, ale nemůžeme to ignorovat, to může mít dopady na nás. A Saudská Arábie a o těch osm arabských státu Bahrán, Bahrajn, Jordánsko, Kuwait, Maroko, Katar, Sudan a Arabské Emiráty jsou podporovány západním společenstvím. Vlastně poprvé vedou společnou vojenskou operaci a bojují proti Huty, rebelům Huty a proti státu Daesh. Je to vlastně poprvé, kdy tyto země, které normálně jsou spíše rivalice, spojily ve stejné akci. A my jsme si vědomi, stejně jako vy, že vojenské řešení nestačí pro nastolení politické bezpečnostní rovnováhy. Je to zásadní pro stabilitu celého regionu. Nesmíme zapomínat na to, že země Perského zálivu jsou naši první spojenci v boji proti Daesh a proti teroristům. Takže já si kladu otázku, co dělá Evropská unie sama proto, aby se zapojila do znovu nastolení stability v Jemenu. Tady nejde o to pouze podporovat tu či onu iniciativu, poněvadž eh, my eh, eh, nemůžeme být podezíráni, že bychom měli nějaké finanční zájmy v tom regionu, tak přes přece proto máme možnost eh, ovlivňovat jednotlivé strany. A co můžeme dělat, abychom podporovali civilisty, protože to jsou první oběti každého ozbrojeného konfliktu. A já se ptám, zda máte eh, úmysl i využít této situace a přijmout iniciativy pro to, aby se vytvořila i nová situace eh, pro ženy v této zemi, protože ženy mají postavení, které je nejvíce zavržení hodné na světě. Děkuji, pan Howitt za socialisty a demokraty. Na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Je správné, že v této debatě na první místo stavíme naše obavy ze zničující humanitární katastrofy, které jsme v současné době svědky v Jemenu. OSN eh, vydalo eh, signál, eh, situace je opravdu vážná, nejvyšší stupeň humanitární pomoci. 11,5 milionu občanů trpí potravinovou eh, potravinovým nedostatkem. Dnes už jsou to o další 2 miliony víc. Jemen je pouze o krok od hladomoru. 1,5 milionu dětí přišlo o přístup ke vzdělávání a 20 bojovníků jsou děti. Proto zde správně argumentujeme o pro humanitární e, záchranu. Moje skupina stojí e, za těmi, kteří eh, jsou proti násilí, ať už je pácháno eh, kýmkoliv, Daeshem, al qaidou či vládními vojsky. Rovněž humanitární dopady eh, bombardování saudské koalice. Obavy z vojenské intervence bývalého prezidenta, který výslovně opustil svůj úřad, je legitimnější než žádost pana prezidenta Janukoviče. Na Ukrajině to už je jiná otázka. Každopádně reakce um, Rady bezpečnosti se zakládá na článku 51, kde jde o uh, E, externí útok na nějakou zemi, což zde nelze legalizovat. E, chceme nastolit stabilitu, voláme po inkluzivním politickém procesu, který ukončí polarizaci jak náboženskou, tak politickou a uvědomujeme si, že e, rozvojová pomoc musí být prvořada v té nejchudší arabské zemi, pokud chceme uspět dlouhodobě uznesení se hovoří zejména o krátkodobých eh, opatřeních eh, ukončit humanitární krizi, snažit se dojít k politickému řešení a eh, ulevit všem, kteří trpí. Děkuji za EKR, pan Tanok, minutu. Pane předsedo. Jemen je příkladem toho, jak selhalo arabské jaro. Po povstání eh, proti tehdejšímu prezidentu Salimu eh, vznikla zástupná válka, kde Irán eh, podporuje Hutijovce a Saudská Arábie podporuje prezidenta Hadiho, který je nyní v exilu v Riadu. Arab... Saudská Arábie se snaží podporovat a den země se stala humanitární katastrofou. E, přes tři tisíce mrtvých, přes půl milionu civilistů e, je e, v pohybu v důsledku bombardování. Legitimní vláda Hadyho je spochybněna. Hovoří se o porušování lidských práv oběmi stranami. Máme piráctví v Adenském zálivu a i Al-Qaida je aktivní v mnohých regionech. EU nemůže udělat více, než podpořit humanitární pomoc a já apeluji jménem mé politické skupiny na všechny strany, aby se vrátili k vyjednávacímu stolu a přestali bojovat. Mister... Děkuji, pane Tanoku. Prosím. Tady je na vás eh, modrá karta od pana Karbera. Přijímáte modrou kartu, tuto otázku? Dobře. Tak prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Tannock, for accepting my blue card. Despite... Děkuji. Eh, přes naše politické rozdíly. Připojíte se ke mně, pane eh, Tanoku, eh, v jedné věci, na které nám mnoho, hodně záleží, totiž uznání Somalilandu všemi ostatními zeměmi a rovněž vzdání holdu fantastické práci, kterou odvádí Somaliland právě pomocí utečenců z Jemenu, z jižního Jemenu. Děkuji, pane Carvere. Ano, máte pravdu. Somaliland si zaslouží uznání, mezinárodní uznání. Je to demokratická země, v níž vládnou zákony. Je to stabilní e, země, která bojuje s pirátstvím a bojuje s islámským terorismem. Ze všech těchto důvodů a rovněž i z historického důvodu, totiž to byl britský protektorát, který se původně jmenovat britský Somaliland a má nárok v rámci charty OSN na to stát se nezávislým státem. E, ano, podporuji to, avšak tak tato diskuse se této tematiky netýká, ač eh, přestože je mi blízká. Dnes diskutujeme o Jemenu a samozřejmě v Jemenu dochází k humanitární krizi, ke katastrofě, jak už jsem se zmínil, a mnozí utečenci, migranti přepluli Adenskou zátoku eh, do eh, přístavu Berbera, kde vím, že se vláda snaží ze všech sil poskytnout jim přístřeší. Děkuji, děkujeme za vládě Somalilandu za tyto snahy. Děkuji. Děkuji. Na dvě minuty třicet má slovo paní Šake za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, lidé v Jemenu skutečně trpí. Tam se nedostává demokratické vlády a vládne tam násilí už po desetiletí. Tisíce lidí byly zabity, daleko víc jich utrpělo zranění při posledním výbuchu násilí od jara tohoto roku. Zprávy hovoří o tom, že Saudy vedená koalice používá bomby, které jsou vlastně zakázané spojenými národy a pokud se to prokáže, tak to musí mít velice vážné dopady. Jsou tam páchány nejrůznější zločiny a další zločiny proti lidskosti. Lid Jemenu si zaslouží deeskalaci násilí a spravedlnost a země se musí stabilizovat. Lidské životy musí být respektovány, je třeba ukončit humanitární utrpení. Vyzýváme všechny, kdo jsou účastní tohoto konfliktu, aby ukončili násilí lidé trpí, ať ze strany Al-Kaidy, takzvaného islamského státu nebo jakýchkoliv teroristických organizací. To trvá v Jemenu již dlouho. Jde o to, aby se vyvinulo další humanitární úsilí. Máme tady krizi ohromných rozměrů. Vidíme neuvěřitelnou spirálu selhání teroristé začínají pro své aktivity rekrutovat děti a využívají, zneužívají je jako vojáků, což je nechutné. Musíme pracovat dále, musíme se snažit o deeskalaci, musíme najít politické řešení, včetně konstruktivnější role všech regionálních účastníků. To mnozí kolegové již řekli. Jde o to, kdo všechno je na té situaci účasten. Jde o to, aby se snížilo násilí. Myslím, že bychom takhle znovu měli zvážit své partnerství se některými zeměmi Středního východu právě v této souvislosti. Je třeba zastavit intervenci, je třeba zastavit přilévání oleje do ohně, je třeba vyvinout úsilí, které povede k zahájení politického dialogu a ukončení hrozného násilí. Evropská unie by měla udělat daleko víc pro to, aby toto úsilí Spojených národů bylo naplněno. Děkuji. Děkuji a nyní za GUE má eh, nyní slovo pan Kousu. Děkuji, pane předsedo. Zde máme co dočinit s konfliktem, který působí hrozné utrpení, ale navíc je to takový eh, eh, příklad takového chaosu v této zóny, která tam i vznikla díky nebo kvůli jednostranným zásahům. Ano, je to utrpení, které zde vidíme, ale nic se neděje a my sledujeme, jak nějaká jedna koalice, kterou vede mm, Saudská Arábia, což je velice zvláštné, ale to je náš spřátelný stát, nás hodně zajímá, jak tedy bombarduje tam se zakázanými zbraněmi a jak v podstatě i blokuje mm, lodě, což má dopad na civilisty a e, tuto situaci nelze řešit vojensky. Proto chceme inkluzivní politické řešení, zrušení blokády e, přístavu a zastavení bombardování a přestat tam dodávat zbraně a i, aby Francie, e, Španělsko, Anglie a další, aby plnili etický kodex, pokud jde o vývozy zbraní. Děkuji. A nyní pan Smith za zelené. Děkuji. Eh, pane komisaři, já si vážím vašich komentářů týkajících se dlouhodobého řešení, co by jediné nosné možnosti pro Jemen. Nesmíme připustit, aby se z Jemenu stal zapomenutý konflikt, protože, jak už bylo řečeno, to vše je podhoubím po další růst terorismu. Nyní se soustředíme, co je možné udělat krátkém horizontu, abychom byli schopni tu humanitární pomoc opravdu poskytnout oceňuji komentáře, že je třeba poskytnout určitou přestávku v bojích. Zároveň však si musíme pod lupou podívat na tu takzvanou koalici. Říkám ji takzvaná, protože mnoho vlád, mezi nimi i Spojené království, se snaží některým zemím pomáhat krátkodobě intervenovat. Je to opravdu pochybné a rovněž i z právního hlediska musíme zajistit, že to budeme neustále bedlivě sledovat. Nesmíme umožnit tyto hrádky, tyto konflikty zástupné, přitom trpí jemenský lid. Eh, no. Děkuji, pane Smite, za EFDT. Pan Carver, minu, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Před dvěmi týdny jsem v Bruselu předsedal eh, konferenci z různých politických stran, které se v podstatě snažili znovu dostat zpátky na situaci k situaci, kde eh, Jemen byl rozdělený v 90. letech. Pan uh, eh, z představitelem městského prezidenta hovořil o tragickém vývoji situace velice procítěně nám popsal humanitární krizi a eh, eh, v Adenu doslova už ujíždí loď. Hovořil rovněž o růstu obětí a o ničení jemenské infrastruktury. Eh, pane předsedo, je to naléhavá věc, musí se tím zabývat celý svět, jakým způsobem bude klid zbraní věrohodný a humanitární krize, který tady kolega hovořil o ní, abychom se jí mohli zabývat prioritně. Rovněž jsme se dozvěděli o jiné věci, kterou je třeba vyřešit, totiž, že některé strany, které se účastní dialogu, nemusí být reprezentanty, pravými reprezentanty některých organizací, některé, eh, někteří delegáti toho takzvaného jižního hnutí um, hovořili o tom, že se někdo eh, snaží za ně hovořit, přitom je nereprezentuje. Je rovněž třeba snažit se směřovat sunity a šíty. Tento rozkol v Jemenu je velice názorně ilustrován. Sjednocený Jemen je otázkou, zda je to životaschopné řešení. Já se upřímně domnívám, že eh, možná v konečném důsledku rozdělení Jemenu na dva státy, jak tomu bylo před rokem 90, možná bude schůdnější. A hm, to byly politické skupiny a nyní jednotliví řečníci, pan Pospíšil, minuta 30

podle mého názoru mimořádně závažná trpí statisíce lidí. děkuji. děkuji. pane předsedající tady jsou statisíce lidí v konfliktu a jejich situace se den ode dne zhoršuje Lituji ztráty všech životů v tomto konfliktu a mám velké obavy, že může násilí přerůst v sektářský konflikt. Kdyby k tomu došlo, tak by to tuto oblast celou mohlo dále destabilizovat a ohrozit zájmy Evropské unie. Evropská unie má morální odpovědnost za pomoc Jemenu a jeho lidem. Je třeba ukončit násilí, je třeba zavést humanitární přízemí, příměří a umožnit přístup humanitární pomoci. Je třeba vyzvat regionální mocnosti, hlavně Saudskou Arábii a Irán, aby se ukázali jako skuteční vůdcové a aby byli zodpovědní a mysleli na blaho všech jemenských občanů. Nezaměstnanost, korupce, nedostatek sociálních služeb, to všechno ten konflikt jenom zhoršuje. Evropská unie by měla využít svých zkušeností a podpořit demokratizaci a novou jemenskou vládu, která by byla vládou skutečně všech občanů. Děkuji. Děkuji, paní Fotiga. Minuta. Děkuji, pa- Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, chaos v Jemenu se prohlubuje. Tato země stále více připomíná ať už Libii, případně jiné příklady zemí, o nichž se někdy hovořilo jako o státech, jež selhaly. Saudská Arábie je v čele koalice, která se snaží s tím něco dělat, ale to není účinné. Ehm, údajně, že právě na žádost prezidenta Hady byl zpomalen vyjednávací proces, jemuž jež vede šejk Ahmed, představitel OSN v Jemenu slýcháme a vídáme v médiích o tom, že se v Ománu přece jen něco děje a my pouze můžeme doufat, že to k něčemu povede, že se dostaví výsledek, protože Jemen je státem, v němž trpí velice chudí lidé, je to opravdová humanitární krize a zde právě bychom měli ukázat jako Evropská unie a paní vysoká představitelka, a všechny unijní instituce by měly ukázat, že jsou schopny poskytnout jemenským občanům humanitární pomoc ve velkém rozsahu. Děkuji. Nyní má slovo na minutu paní Gomeš. do e Teď jsme, pane předsedo, v situaci, která se blíží hranici nekontrolovatelnosti a na místě je vyvinout diplomatické úsilí, aby se zabránilo násilí. Pokud se nám to nepodaří, ta země se zhroutí v chaosu, lidé budou více trpět a dojde ještě k větším ztrátám. Celá situace bude eskalovat. Prostě nemůžeme sedět a hledět, když vzniká takovýto konflikt a když organizace jako Al-Qaida a takzvaný islámský stát rozvíjí své aktivity. Nemůžeme také připustit eh, útlak civilního obyvatelstva. Ti lidé trpí hlady a musíme se okamžitě postarat o to, aby bylo zrušeno embargo a je třeba, aby se rozhovory dostaly k nějakému mírovému uspořádání. Paní komisařka Morgerini musí požádat o to, aby všichni plnili své povinnosti plynoucí z mezinárodního práva. Nikdo nesmí exportovat zbraně do zemí, které jsou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

v eh, nesměřitelném konfliktu, eh, který je nesrovnatelný s minulostí. Nejedná se pouze o konflikt dvou válčících alternativ muslimské víry. Jedná se o obrovské riziko pro celý střední východ. Válčí nejrůznější strany a um, uskupení. Humanitární krize v Jemenu může navíc vést k eskalaci napětí v celém středním východě a vést rozpoutat plnou válku. Z toho co vidíme ve statistikách, můžeme být oprávněně um, znepokojeni. Myslím, že bychom měli podpořit Jemen, jemenské občany a pobízet, vyzývat, aby se vyjednávalo. Musíme se konstruktivně zasadit o další pokračování dialogu a deeskalaci krize. Vítám iniciativu OSN a apeluji na koordinované humanitární úsilí a na to, aby e, se finančně přispělo natolik, aby to bylo funkční. Pouze široký konsens, politický konsens mezi všemi, je schopen přijít s nosným řešením, který zajistí Jemenu územní integritu, nezávislost a budoucnost. Děkuji na minutu, pan Marias. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Situace v Jemenu je nadále velice výbušná ta země by mohla sklouznout do naprostého chaosu. Když se podíváme na zprávy z posledních dnů, tak konstatujeme následující. Dochází ke krveprolití, jsou tady vojenské akce ze strany Saudské Arábie, námořní blokáda, odchod zahraničních diplomatů z důvodu obav o bezpečnosti, vyhnání, vraždění, hladomor, to všechno tisíce, desetitisíce lidí přimělo k útěku do sousedních zemí ve snaze zachránit své životy. Ti lidé také přijdou do Evropy. My máme jemenské uprchlíky teď už i v Řecku. Zároveň ale je to tak, že ti, kdo způsobili tuto situaci, zůstávají nepotrestáni. A co dělá Evropská unie? Potřebujeme bližší spolupráci s nejrůznějšími mezinárodními organizacemi, jako jsou Spojené národy, a potřebujeme také politické řešení pro Jemen. Děkuji vám. Děkuji, pan Jakovčič. Děkuji, pane předsedo doufám, že mi eh, dovolíte, abych zde vystoupil a pokud eh, Alde má dostat jenom minutu, tak já bych dal slovo paní Bilbao. Já chápu, že tady jsou čtyři řečníci, pokud by bylo pět, tak prosím, ale já bych rád, eh, abyste dali slovo paní Bilbao, protože ona žádala o slovo přede mnou, takže by bylo spravedlivé dát slovo jí. No, takže ano, nám se tady neobjevilo, že požádala o slovo a já jí dám slovo, ale mohu dát slovo i vám. Dobře, tak případně potom. No, prosím, prosím, můžete mluvit v klidu. Vše. Před ještě jednou nevjerojatnou humanitárnou krizem. I tady eh, v podstatě vidíme další neuvěřitelnou humanitární krizi. To je třeba si uvědomit, protože situace, ke které dochází v Jemenu, to jen tak neskončí přes noc. Jak vidíme, tady existují různé vojenské intervence, různé typy milicí a skupin, které tam operují v Jemenu. Chaos je úplně kom, je, je tedy úplně kompletní, takže to je velká výzva pro nás a hlavně prvotní je humanitární pomoc, protože miliony Eh, lidí eh, bude trpět hladem, i miliony dětí nebudou moci přežít. Proto zde apeluji na Evropskou komisi, aby mm, vyvinula veškeré úsilí, aby mm, všechny eh, znesvářené strany začal jednat u jednacího stolu, což je jediná záruka, že eh, ten konflikt nebude eskalovat, že bude eh, se redukovat a že se vyhneme eh, závažné humanitární krizi. Dobře, děkuji a máme tedy cash the eye, takže minutu máte. Slovo, paní Bilbao, děkuji, pane předsedo. Já jsem myslela, že jste si zapsal moje žádost. Jemen Um, je dalším konfliktem a navíc je to jeden z nejchudších států na světě. A v březnu tam začalo bombardování, e, což se dostalo na e, limit, neúnosný limit utrpení obyvatel. Jsou to velké hrůzy, které tam vidíme, děti, vojáci, vojenš, e, dět, dětští vojáci a bombardování nemocnice a spekulace s základními potřebami potřeba je humanitární pomoc, abychom vyřešili naléhavou situaci a poté je třeba přejít k dialogu pod zaštitou OSN a je třeba skoncovat jednou vždy eh, s tímto konfliktem, který již existuje tak dlouho. Apelujeme na okamžitou humanitární pomoc, tak aby miliony postižených eh, měli eh, přístup k této pomoci. Je třeba i propagovat, pro, prosazovat spolupráci s směrem k rekonstrukci. A zde hm, chci vyjádřit Eh, hod těm obětem a vlastně i, eh, i na, před osmi lety chci připomenout události v Madridu, kde bylo zabito i hodně našich tady spoluobčanů eh, Španělu. Děkuji a nyní pan Han může zareagovat, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Jak už jsem řekl, máme společný cíl a to je trvalé ukončení násilí a využití všech prostředků, hlavně jednání. Jde tady o to, aby se potlačilo sektářské násilí. Ten konflikt eh, by mohl skončit naprostým chaosem. Na druhou stranu příměří by mohlo vést k tomu, že by vznikla důvěra a podařilo by se vyřešit i jiné problémy této oblasti Jenom široký politický konsenzus, který bude respektovat všechny legitimní požadavky všech částí jemenské společnosti, povede k trvalému řešení krize. Jsem přesvědčen, že kroky, které povedou k nastolení důvěry, by měly být zavedeny okamžitě k tomu, co dojde k humanitárnímu příměří. Jde o to, aby se ukončily boje. Mezinárodní organizace poskytující pomoc by poskytly potraviny, pohonné látky, léky, které jsou velice nutné. Je tady nedostatek pokroku v politické oblasti, je tady nedostatek kroků vedoucí k deeskalaci konfliktu a to znamená riziko, že se ten konflikt rozroste po celé oblasti do zálivu, do oblasti zálivu a afrického rohu a později i do Evropy. Jde o to, aby se začalo jednat bez předběžných podmínek tak, aby byla nastolená legitimita státní autority. Je to společná odpovědnost všech v Jemenu, všech regionálních zemí všichni musí pracovat na splnění tohoto cíle. Evropská unie je připravena hrát svou roli v tomto procesu. Děkuji vám. Ano, vy tady zůstanete i eh, pro, kvůli dalšímu bodu a já jsem obdržel sedm návrhů usnesení eh, na závěr této rozpravy a nyní tedy uzavírám tuto rozpravu a zahájíme další.